Kolegi, buonasera. Apriamo questa sed... Dobré odpoledne, kolegové. Můžeme zahájit tuto ustavující schůzi v polovině funkčního období. A budeme postupovat podle pořadu jednání. Nejdříve zvolíme předsedu a poté čtyři místo předsedy. Chtěla bych poděkovat všem, že přišli sem do tohoto výboru na schůzi a nejdříve předám slovo panu Járovi, aby učinil první návrh. Já vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Já bych jménem frakce EPP jako předseda eh, chtěl bych navrhnout eh, panu Maconyho jako předsedu výboru. Grazie il collega Peter Jar, ci sono... Mnohokrát děkuji kolegovi Járovi. Jsou zde ještě nějaká další jména navržená na předsedu výboru? Pokud nikoli, můžeme zvolit předsedu aklamací. Ringrazio i colleghi. Mnohokrát děkuji. A děkuji všem kolegům a kolegyním. A nyní budeme pokračovat dalšími úřady. Nejdříve budeme hlasovat o prvním místo předsedovi. A navržen je pan Paliadeli. Can we do it later? Scusate, un fuori program. Můžeme to udělat později. Předsedkyně se omlouvá, to je trochu mimo program. confesso un bel fuori programma, quindi sono molto contenta e ringrazio. Mnohokrát děkuji srdečně za tento dárek a děkuji také Petrovi Járovi a celé frakci EPP za tento krásný dárek. To je skutečně krásný začátek pro můj nový mandát předsedkyně výboru. Ale, jak jsem řekla, druhý bod na pořadu jednání jde o volbu prvního místo předsedy. Máme zde pouze kandidaturu paní Paliadely. Jsou nějací další kandidáti? Nikoli, takže navrhuji, abychom paní Paliadely zvolili aklamací. Bude první předsedkyní, první místo předsedkyní, promiňte. Dále se dostáváme k druhému místopředsedovi. Kolega Majer je kandidátem, Někdo další nekandiduje, několik. Te, není tomu tak, takže eh, můžeme aklamací zvolit pana Majera. Anche il collega Mayer per acclamazione. Děkuji, tímto je kolega Majer zvolen aklamací. A třetí místo předseda na tuto funkci kandiduje kolega Iturgais. Ptám se, zda někdo další kandiduje. Není tomu tak, a takže navrhuji, abychom kolegu zvolili aklamací. Il Iturgais eletto per acclamazione. A kolega Iturgais je tímto zvolen, a to aklamací. A post čtvrtého místo předsedy Kolegyně Basesku je naše, naší kandidátkou, existují další kandidáti, nikoli, takže navrhuji, abychom i kolegyně Basesku zvolili aklamací. Kolegyně Basesku tak byla zvolená aklamací. Já všem mnohokrát děkuji a chtěla bych požádat všechny místopředsedy a místopředsedkyně, aby přišli sem dopředu na pódium. Kolegyně Paliadeli, kolega Majer, ten se omlouvá. A má nějaký problém na cestě. Dále zde máme kolegy, kolegu Iturgajse a kolegyně Pasesku by měla přijít dopředu. A ostatní kolegové se omlouvají. Bostinaru, Auken a Salavrakos. Tito kolegové mě eh, písemně informovali, že dnes nebudou moci být přítomni. Srdečně děkuji všem. Tímto jsme v podstatě vyřídili body na pořadu jednání pro dnešek. Ještě pan Jár se hlásí o slovo. Já, eh, f- Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pogratulovat novému předsednictvu ke zvolení. A přál bych si, aby dobrá spolupráce plná důvěry v následujících dvou a půl letech pokračovala, protože petiční výbor je pro mě zásadní. Zpracováváme zde petice evropských občanů a myslím, že zde máme dobrý tým, který řeší tyto otázky. Takže přeji i vám všechno nejlepší a my jako výbor budeme určitě předsednictvo eh, v jeho práci podporovat. Děkuji. Nessun altro vuole prendere la parola? Ještě někdo se hlásí o slovo? Nikoli. Takže ještě jednou srdečně všem děkuji také za milá slova na adresu kolegů a kolegyň. Já se budu snažit jako předsedkyně výboru o to, abychom zde hráli zásadní roli v práci celého parlamentu. Také doufám, že v druhé části funkčního období a využijeme zkušenosti z prvních dvou a půl let a že naši práci ještě zlepšíme a zefektivníme, tak abychom bránili zájmy našich občanů. A já už se velice těším na to, že při každodenní práci budu moci počítat s vaší podporou. Dnes jste mi to ukázali a já jsem přesvědčena o tom, že eh, všichni místo předsedové a místo předsedkyně mě také budou podporovat. Jsem velice ráda, že mohu převzít tuto funkci. Pro dnešek už nic dalšího na pořadu jednání nemáme, takže tímto mohu schůzi ukončit. A, a kdy se koná další schůze? 26. února, takže se uvidíme. Mnohokrát všem děkuji a přeji příjemné odpoledne.